Kolegové, domnívám se, že musíme již začít naše zasedání. Přeji vám krásné dobré odpoledne, děkuji za to, že jste přišli. Eh, byť jste se krátce předtím dověděli, že budeme začínat už půl třetí, je mi velkým potěšením, že mohu mezi námi přivítat paní Betinu Jakobsen, eh, která je eh, členkou Evropského účetního dvora a téma dnešního odpoledního zasedání je představení zprávy Evropského účetního dvora, zpráva číslo 12 lomeno 2017 o misi Evropské unie týkající se dvou tedy misí jedné, v Sá, které se provádějí v Sáhelu. Takže se to týká Nigeru a Mali. A protože máme omezený čas, tak dám hned slovo paní Betině Jakobsenové. Máte slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dámy a pánové, děkuji vám za tuto příležitost představit vám specifickou zprávu o posílení eh, kapacity domácích bezpečnostních sil v Nigeru a Mali. Niger a Mali jsou země malé demokracie západní Afriky se slabou ekonomikou, která se snaží rozvíjet veřejnou administrativu. V roce 2011 Evropská unie schválila strategii pro bezpečnost a rozvoj v sahelské oblasti soustředěné zejména právě na záležitosti strategické a bezpečnostní, protože situace v regionu potřebuje nové akce. Eh, byly tam vojenské operace, ale používaly se i jiné nástroje pro implementaci této sahelské strategie. Evropská unie poslala mise do Milia do Nigeru jako reakci na ohrození, ale také pro pomoc rozvoje příslušné regionu, ale souvislo také s posílením bezpečnosti Evropy. Šlo o to, aby se posílily obrané kapacity domácích bezpečnostních sil tím, že se jim poskytlo školení a příslušné nástroje a zařízení. Jednalo se o budování kapacit pro přispění boje proti terorismu a organizovanému zločinu. V roce 2015 byly rozšířeny tyto mise o další mandát a sice pomoc při provádění kontroly stejně tak jako získávání informací týkající se nelegální migrace. Rada eh, také v roce 2014 ve svých závěrech umožnila malijským orgánům obnovit ústavní a demokratický řád a podmínky pro trvalý mír v Mali, aby se obnovila legitimita na celém území Mali prostřednictvím rozvoje jejich eh, veřejné administrativy. 16 milionů byly poskytnuty mezi roky 2012 a 2017 pro EUCAP, 66 milion eur pro Sahel a Mali mezi lety 2014 a 17. Naším cílem auditu bylo přeskoumat, jakým způsobem sahelské mise EUCAPu byly řízeny a zda se jim podařilo posílení kapacit sil odpovědných za vnitřní bezpečnost v Nigeru a Mali. My jsme položili dvě otázky. Plán SVČ a pardon, byl, byla plánována mise dobře stejně tak jako uskutečňování tohoto plánu. A druhá otázka, posílila to skutečně kapacity a bezpečnostních sil v Nigeru a Mali. No, co jsme zhledali? Naše závěry vyústily v to, že my se přispěli k posílení kapacity bezpečnostních sil v Nigeru a Mali, ale Pokrok byl zpomalen aktuální situací, kontextem a také nedostatky v určitých operacích. Operativní účinnost byla negativně ovlivněna kombinací dvouletého mandátu, ročního rozpočtu a vysokého počtu prázdných neobsazených míst pro zaměstnance tady nebyla poskytnuta praktická pomoc místním zaměstnancům. SVČ a komise neposkytly dostatečnou podporu a v určitých případech aplikovali postupy, které byly nevhodné pro lokální podmínky v terénu. Několik příkladů z auditu protože mise do Nigeru byla stanovena tak rychle, logistické a operativní nasazení, když neexisto, ještě neexistovalo, trvalo 8 měsíců, než se z toho stalo legální entita. To znamená, že my se musela podepisovat dokumenty jménem svých zaměstnanců a proto museli vlastně přebírat veškerou finanční a legální odpovědnost. Kromě toho my se neměla nějaký Eh, rozpočet přísně alokovaný a začala pomalu rozvíjet aktivity, protože eh, dostávali pouze malou logistickou podporu z Bruselu. Eh, v Nigeru se to neomezovalo jenom na ten začátek, ale pokračovalo to v dalších letech operace šesti projektech, kterými jsme se zaobírali. Zařízení dorazilo daleko později, než, zahá, než byly zahájeny školící kurzy. Některé dokonce až poté, co byly ukončeny. Přitom zaměstnanci žádali o zařízení, o specifickou pomoc, ale přitom byli ponecháni sami sobě. Nově rekrutovaní zaměstnanci neměli vůbec nezbytné školení pro zahájení své práce a potom to vedlo ke spoždění v uskutečňování plánovaných operací. Celá řada zaměstnanců odpovědných za identifikaci projektu a přípravu technických specifikací nebyly dostatečně obeznámeny s evropskými postupy a pravidly, než přijeli na tyto mise, což způsobilo další spoždění také i ve výpisu výběrových řízení a vedlo to k rušení smluv. Další problematika školení týkající se bezpečnostních sil díky dlouhotrvajícím administrativním postupům bylo nemožno v Nigelu pro poskytnout pro účastníky kurzu dostatečnou dokumentaci. Také tam nebyly rozdávány formuláře, které by měly byly vyplňovat účastníci. Mise v Mali tedy na rozdíl od Nigeru fungovala dobře. Regionální operativní centrum v Magarešu v Nigeru eh, jsme zhledali, že navzdory tady byla dodávka zařízení do tohoto střediska, nebylo operační. Eh, nebyly například křesla, židle v kancelářích, air condition nefungoval, někde chyběly i stoly. Neviděli jsme počítače, které byly poskytnuty. Tiskovka nefungovala, protože tam nebyl toner a e, nebyl, nepracovaly žádné komunikační prostředky. Dva nástroje, které, pardon, dvě auta, která tam měla být, aby mohla výjíždět k naléhavých situacích, takřka nebyly využívány. Jedno auto bylo poškozeno vlastní opravou a bylo vyřazeno v roce 2014 z provozu. Co se týče trvalé udržitelnosti, my se Eh, se snažili zavést trvalé udržitelná opatření, ale bez úspěchu. Navzdory pozitivnímu hledění na mise vlády v obou zemích nebyly vždy ochotny schválit příslušnou legislativu a eh, schválit příslušné reformy pro posílení bezpečnost, kapacity bezpečnostních sil. V Mali byla situace ještě zhoršena nedostatkem politické stability a nedostatky na organizační úrovni, na vládní úrovni. A to podkopalo úsilí mise, aby mohli úspěšně provést své úkoly. A byla tady pouze slabá snaha uskutečnit tyto záležitosti. Bylo třeba také evaluovat, jakým, zkus, jakým způsobem se potom využily znalosti z kurzu a také zařízení a pomůcky, která tam byla dodávána, aby mohla také potom pokračovat a aby to vzdělaní příslušníci pro školení mohli dále působit v regionu, aby mohli použít znalosti, které získali během školení. Dokonce mise zatím nevykazuje žádné jasné strategie exitu. Mm, trošku povzbuzující poznámka. Když jsme hovořili s příjemci školení a zařízení a mm, hovořili se zúčastněnými stranami vnitřních bezpečnostních sil v Nigeru a Mali, celkové hodnocení aktivit, které mi se prováděly, bylo pozitivní zúčastněné strany a příjemci velice oceňovali ochotu zaměstnanců poskytovat služby, které nebyly eh, k dispozici z vnitrostátních zdrojů v Nigeru. Bezpečnostní složky a vláda zdůrazňovaly hodnotu dlouhodobějších misí ve srovnání s tě, poskytováním pomoci ze strany jiných donátorů také se poskytovaly informace a rady pro používání jiných nástrojů EU a pro širší aktivity Evropské unie a jejich členských států. Ku příkladu, my se přispěli k rozvoji Evropského svěřeneckého fondu pro africké projekty, získávali informace týkající se eh, toku uprchlíků a dalších aktivit souvisejících s migrací. Donátoři a zúčastněné straně v Nigeru a Mali také poukazovali na významnou roli, kterou obě mise sehrávaly v koordinačních aktivitách bezpečnostních sektorů. Obě mise ustanovily taková gremia, která spolupracovala s vládou. A navzdory určitým problémům to přece jenom přineslo úspěch. Posílila se kooperace a koordinace s jinými donátory. Na základě tohoto auditu, co tedy doporučujeme? Účetní dvůr doporučuje, aby SVČ a komise uplatňovaly opatření pro zlepšení efektivitu misí, pro zlepšení za počtu zaměstnanců, těchto misí, stanovit mandáty a rozpočet tak, aby byly vhodné pro konkrétní operace a také pro určitou exit strategii, aby se soustředili na udržitelnost a aby zlepšili indikátory monitoring a hodnocení. SVČ a komise přijali veškerá naše doporučení z této zprávy a já se budu těšit na to, že tato doporučení budou implementována pro zlepšení a posílení obrané kapacity domácích bezpečnostních sil i pro zvýšení bezpečnosti Evropské unie. Děkuji za pozornost a ráda odpovím na vaše otázky. Děkuji vám. Okay. I, uh, thank you. Děkuji, děkuji, paní Jakobson. Eh, takže teď máme eh, diskuzi a pan Gáler, děkuji za prezentaci a myslím, že zde jsou dvě oblasti, jak bych to tak nazvala, kde eh, máme otázky a čekáme odpovědi. Jednak je to ta naše oblast, tam, kde jsme aktivní. Eh, na posledním slajdu, jak jsme viděli, tedy tam je problém se personální obsazeností na misích, to je vždycky problém na našich mm, zastoupeních. Asi my a vy dohromady a ti, kteří mm, vedou ty eh, eh, ta zastoupení, ty mise, tak eh, mm, můžeme pouze apelovat na členské státy, aby tam dodali své lidi, anebo aby tam byli pracovníci EU. Spíše jsou to oni, kteří spíše jsou nasazováni na těchto misích a měli by být, já myslím, že asi ne. Moje otázka tedy je, vidí, zna, eh, napadá vás nějaký mechanismus, jak donutit členské státy, aby byly ochotny poskytovat nezbytné pracovníky? Mhm. Takže to je asi oblast, kterou bychom takto mohli přímo ovlivnit. A na druhé straně, co lidé v terénu řek, říkají našim lidem? třeba pokud jde o připravenost a pochopení, mm, mm, aby v Mali a v Nigeru pochopili, že zde musí mít jenom kapacitu, ale i jaksi způsobilost eh, věci napravovat. A takže ty základní kapacity a možná také, aby tam byla spíš také, aby na jejich straně byla ochota, ochota dělat, co by měli dělat a co, čeho my chceme dosáhnout. To znamená zvýšit administrativní kapacitu, aby mohli plnit funkce, na které ty jejich struktury byly vytvořeny. A já se ptám, jaký je váš dojem a co vám řekli naši pracovníci Mm, protože je zde, mm, jsou zde obavy, je zde takový pocit, že musíme s tím naléhavě něco udělat. A, takže abychom viděli, zda to funguje, pokud to nefunguje, tak co bychom měli udělat? Máme pocit, že eh, jak si tam věci eh, se vyvíjí dopředu, vy jste řekla, že to je pomalý pokrok, ale možná já, takže jde o to, zdali eh, na druhé straně je dostatečný zájem a angažovanost. Děkuji, pan von Orden. Děkuji, paní předsedkyně. No, podle mé zkušenosti, tak Nikdo z misí CSDP v podstatě neobstojí kontrolám, až z pohledu organizačního, administrativního nebo i operativního. Samozřejmě ti příjemci tak Eh, jak si tam není jasné, co s těmi zdroji, co se jim poskytnou, se tam na jejich straně stane. Vy jste to popsala. A takže tady eh, jde o to vůbec eh, mít nějaké přesvědčivé statistiky, které by přesvědčily i amatéry o tom, že tyto mise jsou k něčemu, co se týče Eh, Sahelu, tak ten je hodně pod francouzskou kompetencí. Já tedy neviním z ničeho francouze, eh, že tedy na to čerpají evropské peníze nebo chtějí také do toho zapojit i nějaké evropské spojence, ale je třeba říci, že Sahel je většinou pod eh, mm, mm, francouzskou kompetencí a Často je to spíš, jsou to spíš takové kosmetické úpravy a vůbec ty projekty zahraniční bezpečnostní politiky jsou problematické, protože často politici se nechají opít takovou iluzí a těžko vůbec eh, je tedy těžké zjistit, jaká je realita. Teď se koná summit na to. Mm, to je ta organizace, která je důležitá pro tuto oblast, nebo eh, koalice těch ochotných, eh, Coalition of Willing, tak ta také má různé tedy eh, způsoby, jak se angažovat v těchto misích. Ale ta myšlenka, že snad EU by měla mít celý ten arzenál různých obraných struktur, no, to je a vždycky byl a bude nesmysl. Děkuji. Pan Zdrojevský. Ne, ten už odešel. Or I... A než ještě dám slovo zpět paní Betině Jakobson, já vám musím sdělit informaci. Když jsme si přečetli, když jsem četla tu zprávu, tak zrovna to potěšující nebylo. A stejně jako Třetí koordinační schůzka se, eh, se, se eh, eh, mm, mm, mm, SDP, tak já jsem o tom hovořila i s velvyslancem Stevensem a ptala jsem se, jaký je stav, jak je, jak je to s tím dialogem mezi velvyslanci PSV a jak je to s, vůbec s efektivitou těch misí v Sahelu. Mm, dostali jsme sahodlouhé informace o činnostech, o cílech. E, cíl tedy je regionalizovat tu oblast, to znamená, aby se mm, více tam angažovaly lokální síly, lokální vlády a orgány, ale pořád jsou to jenom doporučení, která si vyžadují hlubší analýzu a potom realizaci. Já jsem byla informována, že eh, zástupce SVČ je zde taky přítomen, ano, takže prosím, možná k tomu také můžete říci pár slov. Zástupkyně, dobrý den. Děkuji, že jste nás pozvali. Když jsme vedli dost velké diskuze eh, o tomto s účetním dvorem, prosím, lépe do mikrofonu. Funguje? Ano, funguje. My jsme již hodně o tom diskutovali, tedy naše služba s účetním dvorem, když účetní dvůr pracoval na zprávě, všechny odpovědi komise a naší služby eh, tam naleznete, víte, jak vnímáme doporučení účetního dvora globálně, je tedy akceptujeme ta doporučení ve zprávě jsou užitečná, již jsme začali eh, na nich pracovat. A teď pokud jde o eh, eh, lepší systém archivace, opatření, pokrok a tak dále, tak zde souhlasíme s tímto, no to berme do úvahy a to všechno nyní je v běhu a v komisi, ale já nebudu hovořit za komisi. Teď pár bodů. Metodika, kterou použil účetní dvůr, aby měřil úspěch, který vedl eh, k tomuto názvu, který je takový podle nás dost přísný, to podle nás okoresponduje, eh, to je mm, metodice, která je zcela adekvátní, eh, proto abychom vyhodnocovali projekty, které řídí komise nebo někteří operátoři ale komise tam nebere do úvahy tu eh, dimenzi strategickou a politickou těchto misí, protože to je, se týká především tedy Sahelu, Mali a Nigeru. Kon, konkrétně jde o strukturální reformy tam. A ty strukturální reformy trvají. Jak jsme slyšeli, zde u těch reform musí existovat především politická vůle dotčených států. A mm, proto je důležité zdůraznit, že situace není stejná v Nigeru a v Mali. V Nigeru političtí eh, eh, partneři a mm, lidé z armády jsou více angažovaní a eh, chtějí realizovat naše doporučení a chtějí vzít bezpečnost do vlastních rukou. Když to v Mali je to těžší, je to komplikovanější s tím, že tam hm, existují další mezinárodní intervence, především minisma a chce minisma. A tedy nemůžeme přesně vyhodnotit dopad eh, strategických rad, které naše mise jim tam poskytuje. Tyto naše dvě mise tam eh, podporu, ty podporují členské státy a i lokální orgány, eh, hm, což ukazuje, jak je jejich úsilí kvalitní. Děkuji. Thank you. May I kindly ask... Uh, Děkuji. Chtěla bych požádat paní Jakobsen, aby odpověděla na připomínky a dotazy. Na vaše... Děkuji. Myslím, že pan Kaler se ptal na mechanismus, jak připravit potřebný personál. Jak jsme zjistili ve své zprávě, tak eh, krátkodobé smlouvy a eh, rozpočet eh, byly ten problém, protože tam nebyly stimuly pro dlouhodobou <clears throat> plánovací činnost, čili komise by se měla podívat asi na to, v jakém rozsahu je to časově pro zaměstnance, pro pracovníky a podle toho eh, to porovnat s ročním eh, rozpočtem. Možná, že by stálo za to také zlepšit eh, pobídku pro dlouhodobou perspektivu, aby zaměstnanci zůstali po delší dobu. Pokud jde o ochotu hostitelských zemí změnit eh, kapacity, administrativní kapacity, jejich ochotu. Myslím si, že to je otázka, která se týká toho, jak zajistíte, aby lokální vlády eh, souhlasily s potřebnými změnami v legislativě. A z hlediska našeho dvora eh, možná poskytnutí pomoci z vaší strany by mohlo být opatřením, které by do určité míry mohlo fungovat. Jde o to stanovit podmínky. A e, je to tedy na zvážení, zda dáme, naformulujeme podmínky pro poskytnutí podpory. Pan Vátn komentoval Eh, tu kosmetickou fasádu. Za účetní dvůr mohu říci, že eh, my nejsme politici a my nevytváříme ty podmínky. My v podstatě přicházíme až ex post a kontrolujeme implementaci. Čili hm, na to jsme se nedívali. Ale já bych řekla, že by bylo možné mít nějaké lepší závěry pro výbor k postupu. Pokud jde o metodologii, tak eh, já byla trochu překvapená za vyjádřením eh, ze strany zástupce EAS, e protože eh, jak měřit metodologicky dopad v tomto případě to zahrnuje také strategický rozměr, ale určitě je možné měřit dopad a e, neposkytujete něco. E, vy poskytujete něco a metodologie by měla poskytnout e, hodnocení dopadu, protože to je ten plán k evropským projektům. Děkuji. Děkujeme vám paní Jakobsen. Chce se někdo ujmout slova? Pan Balkáler? Ano, eh, už ve své zprávě k společné bezpečnostní a obrané politice, tak jsme kritizovali, že je míra naplnění zaměstnanci jenom 75 a to si myslím, že to je otázka pro členské státy, aby se eh, zamysleli nad tím, že pokud se chtějí účastnit misí, tak by měli poskytnout také odpovídající zaměstnance. Eh, je to věc, ve které se musíme zlepšit. To znamená poskytnout plnou šíři eh, pozic, které byly slíbeny a měli bychom být v terénu efektivnější a ti, kteří jsou za to zodpovědní, tak eh, bychom měli donutit k tomu, aby dělali to, co mají. Je to v našem zájmu. Eh, chceme, eh, aby ten stát existoval a je to stát, který kontroluje své hranice, to znamená, je to otázka širšího eh, spektra a eh, jestli se naše návrhy setkají s ochotou a padnou na úrodnou půdu, to je jedna věc. Možná, že bychom eh, mohli mít nástroje, které vytvoří ochotu spolupracovat. Eh, není možné, abychom nechali vědcem volný průběh a pak byli překvapeni, protože zjistíme, že tam není perspektiva. Ani to není řešení. Na všech stranách se dá měřit, jestli ten účinek eh, na místě eh, je vidět. Děkuji musím říci, že i já jsem položila tuto otázku, když jsem s ambasadorem Stevensem jednala. A chci to také projednat se sekretariátem. Chci s nimi projednat eh, takový přeskum všech eh, opatření, které máme k dispozici ze zpráv. Obecně řečeno, to, co vidíme eh, v této naší misi, a já eh, vím, že jsem navštívila ty mise, byla jsem eh, minulý rok v Nigeru, v Nigeru předtím v Mali a ve Středoafrické republice. Vím, že tam jsme docela aktivní. Samozřejmě jsme si vědomi mnoha problémů, vidíme tam diskrepance, ale jednoduše řečeno, eh, ta poslední část eh, prezentace paní Jakobsenové byla zajímavá a s tím souhlasíme vidíme, že ve srovnání s jinými misemi jsou mise EU vnímány ze strany lokálních obyvatel a jejich úřadů vnímány celkem dobře. Nicméně i tak při hodnocení eh, bychom měli jít do větší hloubky. Pravděpodobně um, jsme v situaci, kdy bychom mohli vyvinout na úřady určitý tlak a mohli bychom prezentovat své názory a své postoje. Určitě ale toto není naše role, abychom dělali takový audit. Děkujeme vám ještě jednou, paní Jakobsenová za vaši důležitou práci a těšíme se na další setkání s vámi a s vašimi zaměstnanci. Děkuji. Okay, I have to announce break until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

colleagues, ladies and gentlemen, I think it is time to... Kolegové, tak začneme dnešní další bod programu, kterým je příspěvek misí a operací SBOP k stabilitě na pobřeží Afrického rohu. A je mým velkým potěšením přivítat mezi námi dva panelisty, Je to kapi, kapitán Daniel Lema Tinucci, který zas, před, zastupuje uh, vojenské zaměstnance EEAS a po levici mám paní Ocean Lang, která zastupuje CPCC také. Předcházející plenární zasedání proběhlo, bylo, dediko- bylo věnováno lidským právům a odpovídajícím agenturám, myslím e, v Somálsku. E, probrali jsme podrobně e, bezpečnostní situaci v těchto zemích, v této zemi. A v tomto legislativním období se často dotýkáme uh, Eh, bezpečnostní situace v africkém rohu. Navštívili jsme také Northwood u Londýna, hlavní sídlo eh, námořní mise Evropské unie jménem Atalanta. S ohledem na Brexit bude nutné udělat Eh, určité modifikace těchto operací a očekáváme, že hlavní sídlo se přesune pravděpodobně do Francie, možná do Španělska. Zatím to rozhodnutí není definitivní. Ještě se diskutuje. Takže pokud dovolíte, ráda bych dala slovo kapitánovi Martinu Cimu, aby nás informoval o operacích. Děkuji, paní předsedkyně. Jmenuji se Martinuci, eh, jsem námořní kapitán a odborník na vojenské zaměstnance v Evropské unii. Budu Eh, se zmiňovat o eh, našich dvou aktivitách eh, v africkém rohu, jednak exekutivní mise Atalanta a jedna neexekutivní mise UTM Somálsko. Obě jsou mise, které mají mandát který vyprší 31.12.2018 a podle holistické eh, strategie, eh, která byla přeskoumaná členskými státy, bychom uvítali eh, rozšíření tohoto, prodloužení tohoto mandátu o další dva roky. <clears throat> Pokud je o misi v Somálsku, Cílem této mise je přispět k vytvoření kapacity eh, v somálském obraném sektoru a celkový cíl je konzolidovat eh, strukturu somálského ministerstva obrany a generálního štábu, abychom so, aby Somálsko bylo schopno školit své zaměstnance po té, co je vyškolíme my. Jeden z cílů této mise je také příspěvek k vyššímu profilu Evropské unie celkově v africkém rohu. Tato mise pracuje v Mogadišu a nepřímý efekt je také v eh, dalších eh, oblastech eh, politiky CSDP. Do této mise přispěli, přispělo 8 států plus jeden další, a to je Srbsko. Je tam 170 zaměstnanců v Mogadišu. Je to, ta se zahrnuje jednak neexekutivní trén, trénink, školení, jde o to vypracovat eh, vojenské plánování. Tato mise v současné době podléhá přeskumu všech plánovacích dokumentů na základě podnětu členských států a pak půjde eh, do rady, aby se mohl prodloužit mandát, to znamená v lednu, od ledna, od 1. ledna 2019 na další dva roky. Další mandát bude mírně upraven. Pokusíme se posunout tu hlavní činnost, kterou je školení eh, somálských vojenských sil přímo na školení somálské školitele a pokusíme se o konzultace pro ministerstvo obrany. Doufáme, že to bude pod civilním vedením a pro generální štáb a vojenské zaměstnance, aby byli schopni lépe strukturovat, plánovat eh, své vojenské činnosti. Pokud je o další exekutivní misi, to je operace Atalanta. Operace Atalanta byla eh, pozitivně vnímána eh, z hlediska bezpečnostní politiky. Opět eh, půjde o mandát od 1. ledna 2019 do 2020. Tato operace podle zatím momentálně přeskoumává všechny plánovací dokumenty. Mandát se nezměnil. Jde o ochranu dodávek eh, z potravinové pomoci do Mogadišu a snažíme se o to, aby eh, bylo vše v pořádku. A v případě potřeby, rizika, hrozby ze strany Pirátů jsme připraveni zasáhnout. Tato operace e, tu podporuje 20 států plus tři další Černá hora, Srbsko a Korejská republika. Současná úroveň e, vypadá eh, tak, že máme dvě lodi a letadla a chtěli bychom, jak paní předsedkyně řekla, s ohledem na to, že se předpokládá, že příštím březnu se stáhne jeden stát, který, ve Očekává se, že po Brexitu se přestěhuje středisko této operace buď do Španělska nebo do Francie, aby operace mohla pokračovat. Takže to je v krátkosti současná situace a v tuto chvíli pracujeme na plánovacích dokumentech. Mohu se vás, pane kapitáne, zeptat, Mohl byste nám říct něco více o celkové bezpečnostní situaci? Jenom v pár větách. To znamená, jaké je prostředí, eh, ve kterém se ta operace pohybuje. Ano. Pokud je o bezpečnostní situaci, eh, dvojí nasazení vojenské Eh, to se navzájem ovlivňuje, protože na jedné straně máme eh, misi, která působí v oblasti Mogadišu a ta působí eh, na ministerstvu obrany a generální štábu. Na druhé straně máme operaci Atalantu, která je nasazena na moři Čili to je pozitivní nepřímý efekt eh, na tu pevnostní misi, misi na pevněně. Samozřejmě eh, Somálie, Somálsko eh, z hlediska bezpečnosti čelí určitým výzvám. Je to křehké bezpečnostní prostředí, které v Somálsku panuje Zatím to Somálci nedokáží plně odhadnout. A nová konstitucionální architektura, eh, federální vláda, federální stát musí najít ještě politickou schodu. A mezinárodní společenství se velmi snaží přispět k tomu, aby se tak stalo. V této fázi Máme zatím eh, pozitivní ohlas, situace se zlepšuje na politické úrovni v první fázi a v druhé i na bezpečnostní úrovni. Ta bezpečnostní úroveň je, řekl bych, trochu komplikovaná, protože je tam mnoho hráčů, eh, kteří chtějí přispět ke stabilitě v oblasti a mezinárodní aktér musí najít způsob a rozhodnout se, zda a jak bude koordinovat a přispívat eh, k celkovým, eh, ke všem snahám. Pokud je o bezpečnostní úpravu, tak eh, v roce 2017 v Londýně jsme připravili určité schéma, Evropská unie se snaží eh, posílit eh, Alfu, to, vede, to je pod vedením USA a eh, snažíme se zvýšit také schopnost somálské armády a také zákonnost v Somálsku pod vedením EU. Je to takový obecný postup a my se snažíme o celkové zlepšení. Děkuji vám, pane kapitáne. Paní Lank, má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Já přednesu prezentaci o UCAP Somálsko a o budování eh, eh, sektoru bezpečnosti na moři a na zemi. Jenom abyste si uvědomili, takže mandát se eh, zaměřuje na bezpečnost na moři. Eh, je to podpora somálských úřadů. V roce 2002, pokud si pamatujete, tak EU eh, přišlo s misí budování kapacit mm, které se zaměřují na bezpečnost na moři a na souši v západního rohu a, západ, a Indického oceánu. A výsledky nebyly příliš uspokojivé, takže členské státy by chtěly přehodnotit tu misi a teď se to nazývá UCAP Nestor, UCAP Somálsko a zaměřujeme se pouze na Somálsko a ne na celý region, jako to bylo předtím. A než budu hovořit o detailech této mise, to znamená, jak mm, pomáháme somalským úřadům, tak dovolte zdůraznit pár důvodů, proč bezpečnost na moři je tak důležitá pro Somálsko. Proč? EU se zaměřuje právě na toto, na tuto misi. Za prvé, Eh, má nejdelší pobřeží na kontinentu a tudíž je zde velký potenciál, že Somálsko bude eh, moci hodně využívat eh, tuto výhodu a že to i odpoutá jejich ekonomický potenciál, ale proto je třeba, aby zde bylo bezpečno na moři, aby tam lodi mohly volně plout zatím nemá ty možnosti, tato země, což znamená, že ty různé zločinecké sítě díky tomu vzkvétají a Al-Shabaab také má možnost dostávat se eh, k zbraním a finančním prostředkům a federální vláda uznává, že piráctví eh, pašeráctví lidí, zbraní, eh, zboží, to je klíčovou hrozbou pro stabilitu v zemi a v regionu a mm, to nelze podceňovat. E, bezpeč, nebezpečí, tedy be, nedostatečná bezpečnost na moři, to i podkopává vládu a efektivitu federálních struktur, které vládnou v Somálsku. A nakonec ekonomický význam přístavů, a to především v zemi, která má omezenou infrastrukturu, to také je třeba Eh, ocenit. A potenciální příjmy do rozpočtu federální vlády a jednotlivých eh, spolkových zemí, například když budou vydávat licence, tak z toho budou poplatky a když umožní i takto využívání eh, přírodních zdrojů jako ropa a plyn, což znamená další eh, generování příjmů a ekonomika se oživí. Je zde úzký vztah právě mezi potřebou budovat eh, na bezpečnost na moři a rozvíjet ekonomiku a dále tady rozvíjet zemi. To je propojeno. Ve smyslu celého kontextu, tak dovolte pár slov o tom kontextu, ve kterém mise UKEP v Somália mm, mm, funguje. Již pan kapitán řekl, že v posledních dvou letech Somálsko ehm, se vyvíjí, dopředu jde, je tady pokrok při budování státu, ale stabilizace ještě je nedostatečná a bezpo- bezpečnost to je velký problém pro každodenní život obyvatel. Eh, eh, ekonomika je křehká, nedostatečné státní struktury, nedostatečné fiskální příjmy, nedostatečné služby státu, to všechno jenom komplikuje celé prostředí i nedostatečné rozpočtové reformy, nedostatečný ústavní pořádek a to, že Somálsko eh, v podstatě Eh, musí spolehat na dárce, na jejich intervence, tak to jsou problémy, které Somálsko musí řešit. Bezpečnost je zcela zásadní, tak jak jsme již slyšeli, ale i rozvoj hospodářské činnosti, a to především na pobřeží a v námořní dopravě, to se musí zvýšit tak, aby stát eh, byl sebeudržitelný. Zde UCAP Somalia, tedy tato mise, právě přispívá k budování kapacit mm, státu, tohoto vznikajícího státu a eh, v podstatě eh, budují se tam zcela základní administrativní kapacity. Jde o tři eh, pilíře této operace. Za prvé podpora vládě a prosazování tedy námořního práva, za druhé institucionální rozvoj struktur námořní a civilní dopravy. A potom třetí linie je, že je to rozvoj operativních kapacit těch úřadů, které se podílí na bezpečnosti na moři. Pokud jde o tu první, tedy governance, Eh, pokud jde o organičné v trestním řízení a procesování eh, námořního práva. Zde jsme zaznamenali pozitivní změny, tak jak londýnská konference z května 2017 právě ta eh, zaznamenala hm, Eh, pozitivní, eh, měla pozitivní vliv právě na eh, rozvoj těchto kapacit prosazování námořního práva a bezpečnosti. A díky tomu Somálsko může na čem, má na čem stavět. Teď ale je to na nich, aby rozvíjeli celý tento sektor a aby přijali politické rozhodnutí, což se jeví zatím jako problematické. Eh, kapacity vládnout a prosazovat námořní právo, tedy mít na to příslušné úřady agentury, to zatím je pouze v rané fázi. Avšak zde vzniká nová architektura, o které se rozhodlo v Londýně. A dále a více a více se zaměřuje Somálsko na bezpečnost na moři, což je důvodem pro náš optimismus a eh, na to, že je to důvod, eh, Eh, eh, domnívat se, že eh, tento proces dostane novou dynamiku. I mm, zde hm, UCAP Mission poskytuje poradenskou činnost. I hm, to bude zcela zásadní pro to, aby, aby hm, se zavedly principy jako inkluzivnost při rozhodování institucí a úřadů. Dále další cíl je pomáhat rozvíjet jejich struktury. Tady jde o právní rámec, ve kterém tyto instituce budou fungovat. Zde existuje zásadní právní rámec, právní řád existuje, ale velice zastaralý, nekompletní a často nedostačující, protože Eh, zde eh, je hm, ta operativní úroveň je daleko rozvinutější, takže ten základ nestačí. Proto je třeba pracovat na nové legislativě, hm, hm, ale tento legislativní vývoj je velice pomalý kvůli nedostatečnému politickému rozhodování. Jak vidíte, eh, působení naší mise hodně závisí na tom, jak Somálsko, respektive politici, jsou schopni rychle rozhodovat. Pokud jde o rozvoj operativních kapacit aktérů eh, působících v bezpečnosti na moři, takže zde my se působí ze spora nahoru. To znamená, podporujeme stávající subjekty, aby byly schopny Eh, mít dostatečné kapacity. Například podporujeme mm, námořní policejní jednotku, která má svou základnu v Modagišu což eh, dostává i velkou eh, podporu z projektu, mm, který je financován z DEVKO, 2,3 milionu je mm, hodnota tohoto projektu budování kapacit. A nyní jak pokračovat před? Zde se skonstatovat, že od doby, kdy se změnil název v roce 2015, tak UKEP Somália eh, eh, vylepšuje způsob, jak plní svůj mandát, má i politickou podporu členských států, což je zřejmé nyní. se nyní eh, má již nezbytné personální zajištění, aby byla operativně schopná, akceschopná. Máme jeden úřad v Mohdagišu, jeden mm, a další dva úřady mimo hlavní město a tady eh, to je velkou výhodou pro tuto zemi. A mm, i to využívají naši kolegové eh, z vojenského štábu, protože eh, tyto úřady působí logisticky třeba při jejich návštěvách a podobně. V příštích měsících očekáváme užší interakci s delegací EU a k tomu potřebujeme nové nástroje, protože máš, náš mandát vyžaduje velkou politickou podporu ze strany delegace EU a také i nám jde o větší synergii s rozvojovým fondem a samozřejmě jde nám o synergie s našimi kolegy z oblasti zahraniční bezpečnostní politiky. Takže budeme pokračovat v té podpoře bezpe- úřadů, které mají na starosti bezpečnost na moři a zcela, eh, protože to i posílí ekonomický rozvoj země. Naše hodnocení je takové, že teď jsme v době, kdy evropská činnost, naše aktivita se eh, převádí do konkrétních tedy aktů, jako je mm, vytváření těch pobřežních hlídek a podobně. Chci zdůraznit eh, to, že ale Eh, vše zatím eh, ale bude v, v kompetenci federální vlády, která mm, je ve finále odpovědná za rozvoj kapacit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Samozřejmě vždycky je tady to propojení mezi bezpečností a destabilizací a snahou o stabilizaci a rozvojovou pomoc. Máme tady také DG Grow. Omlouvám se, říká paní předsedkyně zástupce Devka. Možná, že bychom mohli začít jejich prezentací, madam. Paní poslankyně má dotaz. Já bych ráda věděla, zda již cítíte nějaký pozitivní dopad. Doufejme, že ano. Co se týče rozvojové pomoci v, e- ve, mezi, ve, ve stazích mezi Etiopií a Eritreou. Já jsem se chtěla přesně taky zeptat, nebo vy jste se... Tak promiňte, to bylo nedorozumění, já jsem si byla jistá, že to je DG Gru. A teď má slovo pan Gáler. Děkuji vám mnohokrát za eh, zmapování situace v současné době, jak jste právě poukázali na to na jedné straně, tady máme ten potenciál s dlouhým pobřežím, s rybolovnými možnostmi. A kdyby země byla schopná řídit svých 200 mil výlučné hospodářské zóny, a poskytovat také eh, licence partnerům, aby tam lovili, mohli by také mít stabilnější příjmy které tam ještě nejsou. Ale mohli byste přece jenom kvantifikovat, kolik eh, členů eh, této pobřežní stráže, eh, kolik procent tedy pobřeží střeží jsou schopni vůbec kontrolovat v současné době? A v tomto kontextu zejména, myslím, v severozápadě máme defekto facto de facto země Somaliland, což je součástí severní části pobřeží. Je toto oblast, kde současná, současná administrativa a orgány dostávají svým povinnostem je tady nějaká možnost, mohla by být jistě udělovat rybolovné licence v této oblasti protože ale tam nesedí zase nějaká účinná vláda. Je to součástí vašich úvah? A o kolika lidech vlastně hovoříme, když hovoříme o školení eh, pobřežní stráže nebo jednotek námořní policie? A mají zajištěný příjem, kdo je platí? My nebo postaráme se o to, aby je vláda mohla pravidelně platit. No doufíme, že to nebude problém, mělo už by to být stabilizováno. No, tak toto jsou tedy teď mé otázky. Ještě jednu mám. A vy jste říkal, že tam je ta teroristická skupina Al-Shabaab. Nemáme vlastní kapacity, abychom zjistili, kdo se nachází kde? Je to něco, co nemůže pokrýt Atalanta? Aby zjistili, kde se skrývá nebezpečí pro naše aktivity v rozvojové pomoci. Já jsem se chtěla taky na něco zeptat, ale paní Gomešová, chcete něco dodat k této otázce? Není-li tomu tak, já bych požádala naše listy a také zástupce DG Devko, aby zareagovali na vaše připomínky. Chcete k tomu říct něco blíže? Ještě něco více? Já se domnívám, paní poslankyně, že rozvoj zemena v těchto dvou zemích může být mimořádně významný pro Somálsko, ale také pro bezpečnost v somálských vodách. I pro Súdán Jižní Sudán, vzhledem k roli, kterou se hrává Etiopie v Igádu. Igád je Etiopie, ale zbytek je krajina pustá. Už jste nějakým způsobem oťukali situaci nebo očekáváte pozitivní vývoj? Jednou z mých otázek eh, bylo něco podobného tomu, na co se ptala Ana Gomeš. Chtěla jsem se zeptat, zejména s ohledem na odnětí stažení mise ze Somálie, eh, Somálska, promiňte, jak je plánovaný modus operandi v takových zemích, jako je například Etiopie či Kenia? Nejenom eh, v jiných oblastech, ale eh, was uh, recently the part of, of Amisom as well. So what... Já bych tady navázala na otázku paní Gomeš ještě, jaký je tam plán, jaký máte modus operandi pro stabilizování uh, našeho úsilí o stabilizaci míru. Prezident Mohamed prohlásil, že vymaže Al-Shabaab, ale velice často slýcháme, o teroristických útocích. Jako ku příkladu v Mogadešu. What is the plan to... Čili otázka je, Jaký je plán pro dosažení pozitivního dopadu aktivit v širší oblasti celého regionu? Možná toto, takže nejprve dostane slovo pan kapitán Martin Luči a potom Adam a potom se zeptám zástupců komise já se velice omlouvám, ale nemám k dispozici vaše jména. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já využiji možnosti začít od poslední otázky týkající se angažovanosti v tom přechodu od Afri- jednotek Africké unie a nasměrování, přesměrování odpovědnosti bezpečnosti do Somálska odpovědnosti za bezpečnost. Došlo k určitému rozvoji, vývoji, došlo k dohodě, eh, která vyústila v takzvaný přechodný plán, což je určitá koncepce při navrhování tohoto přechodného plánu eh, všechny na země do toho byly zahrnuty, byla to mise pro vývoj tohoto plánu samozřejmě největší zúčastněnou stranou bylo mezinárodní společenství a naše mise podpořila delegaci EU, která se angažuje v tomto procesu, ale byli tam také zástupci USA, Spojeného království, bylo pozváno Turecko, Čína, aby eh, hovořili o svých obavách a o možném odstraňování překážek, aby jednotky Africké unie se mohly stáhnout a aby somálské jednotky mohly převzít vlastní odpovědnost. <clears throat> Nejprve jsme hovořili o číslech, protože aby se nahradily jednotky Africké unie, potřebujete somálské jednotky. A vlastně to se sna, o to se snažila naše mise eh, umožnit stávající somalské armádě, aby byla sama schopna vyškolit své další členy. Aby také mohli přebírat odpovědnost. A v tomto stádiu je to stále ještě jenom jako koncept ale je to hezký start, protože tady došlo k všestranné dohodě v tomto ohledu. Toliko tedy o tranzici a také o příspěvcích zúčastněných stran, které se všichni zúčastnili tohoto setkání. Také tam byl poradce pro otázky národní bezpečnosti prezidenta. A teď Al-Shabaab a přítomnost al -Shabaab. Ano, Al-Shabaab je prezentní v oblasti a snaží se, jak bych to jenom řekl, nejenom o to, aby se pocitovala jeho prezence, ale aby byla taky slyšitelná a uznaná nejenom somálským obyvatelstvem, ale také mezinárodním společenstvím. Je obtížné hodnotit přítomnost Ašabábu, protože jsou tady určité potíže o špionech my eh, a o mm, práci rozvědných služeb Mm, samozřejmě, když jste na misi školicí, tak je to na pozvání vlády, ale mm, to ne vždy souvisí si se spravodajskými službami, ale členské státy jsou eh, ochotny pomoci v, této, tomto ohledu. Národní plán v Atalantě by také měl zahrnout větší účast zprostředkovávání informací za pomoci zpravodajských služeb. Při mapování regionu v Somálsku, aby se Al-Shabaab Eh, jak se vypudil z oblasti. A teď ani nevím, já nejsem kompetentní asi, abych hovořil o rozvojové pomoci, to je spíše vaše oblast. Oceán Lák. Ne, já se domnívám, že nejsem o moc více kompetentní, pokud jde o strategický eh, rozvoj toho regionu. Pokud je o otázku, jaké kapacity nebo jak kvantifikovat kapacity pro kontrolu pobřeží, těžko říct. Eh, v Mogadišu máme velmi nízkou, malou kapacitu. Eh, na somálském území eh, tam je to o něco lepší z hlediska kapacity. Já si tu zkrátku nepamatuju. Je to metropolitní policie, která tam působí mm, v celém tom regionu. A ty dělají hlídky a kontrolují své teritoriální vody. O kolika lidech mluvíme, když říkáme, školíme eh, pobřežní stráž a policisty? Je to problém, protože eh, MPU existuje jenom v některých federálních státech, čili ta čísla nejsou velká. Možná, že jsou to stovky, sto, ale ne víc než to. Bezpečnost. A jak, se, jak mít přehled o pohybech pirátů, k tomu nejsem bohužel kompetentní, to není naše působnost. Pokud je o předání odpovědností, tak eh, námořní sektor je pouze jednou částí tohoto přechodného plánu a tam nejsou tak velké námořní kapacity, čili ten, to předání, vytvoření těch kapacit eh, není tak eh, těžké. mohu se obrátit na zástupce DG Devko? Děkuji. Je tu celá řada otázek a jsou tu zajímavé informace, které jsem získala. Nejsem si jistá, jestli to parlament zmínil, ale příští týden budeme mít eh, fórum somálského partnerství, což je v podstatě přímý nástupce londýnské eh, konference, o které se tu hovořilo. A na tomto setkání doufáme, které bude na vysoké úrovni, nás budou zajímat tři aspekty somálské budoucnosti, politika, bezpečnost, která bude zahrnovat diskuze o Amisomu, budoucím financování bezpečnosti a ekonomický vývoj. Ekonomický vývoj. DGDFko to už eh, poskytuje docela velkou pomoc Somálsku a nedávno jsme připravili do rozpočtu dalších 100 milionů a 83 milionů pro stabilizaci v Somálsku. Čili my jsme udělali hodně, pokud jde o ten program námořní bezpečnosti, který tu zazněl, tak na foru příštím týden se bude určitě diskutovat bezpečnostní situace v Somálsku a Eritreji, kde je velký vývoj. Uvidíme, co se dá udělat na podporu tohoto procesu. Vy jste zmínili IGAT. Eh, mohlo by to znamenat, že se Eritrea vrátí do IGADu další změny, protože eh, Etiopie v minulosti spolupracovala s IGADem. Je otázka, jestli budou ochotni předat předsednictví. Je to regionální dialog a to by mohlo vést k tomu, o co jsme se snažili my s Evropskou službou a s Frederikou Mogherini, která tam jednala v tom regionu a plánuje na říjen další setkání eh, podle dalšího vývoje s Etiopií. Čili na setkání příštím týden, eh, kde Somálsko bude hlavním bodem, budeme mít diskuze také se zástupci toho regionu, abychom naplánovali setkání eh, v říjnu a námořní problematika bude určitě na pořadu jednání. Pokud se podíváme na závěry rady z doby před dvěma týdny, tak je to rada, která se vlastně zabývala celou tou oblastí širokou. Myslím, že někdo z řečníků to zmínil. Jde o to, abychom se podívali na obecné oblasti zájmu a Eh, námořní eh, tematika bude určitě jednou z nich. Čili i to půjde dál. Pokud jde o piráctví a kriminalitu, eh, tady kancelář pro kriminalitu Spojených národů do určité míry působila. Uvidíme, zda by tady mohlo pomoci další investice, možná ve spolupráci se zeměmi zálivu. A je to také otázka rozvoje pobřeží, eh, somálského pobřeží. takové prodloužení té námořní oblasti by mohlo být jednou z možností. Nejsem si jistá, jestli bych, eh, jestli jsem to já, ale možná panel by mohl eh, lépe odpovědět, pokud je o obchodní licence a rybolovné eh, licence. Já si myslím, že tady by stálo za to získat také zpětnou vazbu. Děkuji. Děkuji vám. Já mám také otázku. Myslím si, že je určena především panu kapitánovi, ale pokud bude dáma ochotná, může odpovědět také. Pokud jde o operaci Atalanta, tak eh, velmi důležité bylo, když jsme, my jsme totiž v Nordfoodu eh, zkoumali také eh, ten spravodajský eh, faktor. Mm. Lodní průmysl, lokální faktory, dopravní trasy. Dalo by se to určitým způsobem využít pro další plánování operace po té, co dojde k přestěhování sídla. Jinými slovy, kolik z té existující infrastruktury operace Atlanta se změní? Změní se jenom sídlo, anebo se změní i některé další části? Také bych se chtěla zeptat na Eh, antipirátské akce, protipirátské akce. Jestli tam je nutné angažovat se nějakým způsobem eh, v, v legální oblasti z těch států, které tam jsou. Hlásí se někdo další o slovo? Takže pokud, pane kapitáne, budete ochoten popracovat na tom, a pokud madam bude ochotná eh, vyjádřit se k tomu také. Ano, děkuji. Děkuji za tuto příležitost a chci eh, využít toho, že sám jsem velel operaci Atlanta v roce 2015, takže už je to sice před dávnou dobou. Ano. A co se týče spravodajství. No, spravodajská služba na jedné straně eh, schromažďuje mm, informace s různými tedy technickými prostředky, satelit a podobně a také i jak si od lidí, tomu říkáme human intelligence, protože my, eh, když jsme eh, eh, tam tedy operovali na lodích, tak jsme byli v kontaktu s místními rybáři, a vyměňovali jsme si komunikaci, informace s ostatními loděmi v místě a chtěli kdo, aby jsme zjistili, kdo to je, odkud jsou a chtěli jsme, aby eh, nám řekli, co vezou za zboží a tak jsme se um, um, um, snažili tedy získat informace. Ano, takže UHQ North to je tedy centrum, máme tam centrum MSCOA, eh, eh, eh, centrum tedy africkém, v africkém rohu, a to je centrum, které je takovým interfejsem mezi mezinárodní komerční dopravou a vojenskými loděmi a mm, snaží se koordinovat tedy komerční lodě a Eh, nám a vojenské námořní lodě, vojenské, vojenské námořnicko, námořnictvo tak, aby eh, eh, se, aby byla pod kontrolou doprava lodí, nebo aby byla provoz lodí. A snaží se tedy i poskytovat poradenství, doporučení, třeba jak se ta loď má, loď má chovat, jak se má chovat posádka a jak případně se bránit. Eh, hm, v případě případných tedy poten, hm, těch potenciálních útoků pirátských a potom jak třeba i eh, radí komerčním lodím, jak třeba eh, se pohybovat v tom konvoji, které, eh, ty konvoje lodí, které se organizovaly, to eh, dělali hlavně američané tam, ti byli velice efektivní, tam šlo o bezpečný průplav Adenským průlivem, mm, zálivem, a takže samozřejmě to je Eh, i eh, otázka monitoringu, tím i bylo pod kontrolou, jaké lodi tam plují. Eh, zde z východu na západ a i to byly informace o bezpečnosti v Arenském zálivu. Někdy samozřejmě zde Evropská unie velice aktivní v oblasti bezpečnosti na moři. Budoucnost eh, eh, eh, Španělé při společné akci tak navrhují mm, takový režim, kdy plánování a vedení operací bude eh, probíhat ze španělského štábu, kdežto eh, eh, to, když, a ty kompetence z toho centra z afrického rohu, ty se převedou do Brestu, do Francie. Takže zde půjde o to koordinovat tyto dva nástroje abychom byli schopni poskytovat stejné výsledky, jako se poskytovaly do posud, když to centrum mělo základnu v, v terénu, v oblasti. Takže tady se budou koordinovat španělské a francouzské orgány a teď tu nabídku vyhodnocuje příslušný výbor rady. A nejspíš asi půjde teď o to připravit ten návrh rozhodnutí tak, aby se mohly převést ty kompetence velení tedy z jednoho místa do druhého. Výhodou toho, co dělá Relax, je když se zahájí nějaká vojenská operace, tak samozřejmě tady eh, vždycky je stanoven tedy mandát, právní rámec a eh, tady nejde o to jenom převést struktury velení z jednoho místa do druhého, to je eh, práce Relaxu. Relax zajišťuje i, že všechny ty právní kroky budou eh, správně provedeny, to znamená, aby na to nové velení se převedly i veškeré ty eh, jaksi no, otázky no, rozhodování a, podl- a právní rámec. Dobře, takže tím můžeme uzavřít eh, toto zasedání a chtěla bych poděkovat našim panelistům, že přišli a odpovídali na otázky. Určitě se budeme i později ještě zaměřovat na africký roh i, i během tohoto funkčního období. A určitě se ještě sejdeme a budeme se setkávat ještě častěji. Děkuji. I think that we can start next point. A takže jenom po pár, min, pár minut přestávka, abychom tady mohli eh, eh, vše přeskupit a začneme s dalším bodem. Thank you very much. Thank you very much. Yes,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

colleagues, allow me to... Kolegové, dovolte, abych zahájila další bod programu. Tento bod je výměna názorů s paní velvyslankyní Joanneke Balfort, zástupkyní Nizozemska v politickém bezpečnostním výboru. A dohodli jsme se, že jeden z hlavních bodů její prezentace bude případ MH17, tedy let, letadlo, které bylo sestřeleno nad východní částí Ukrajiny a nyní máme tady výsledky vyšetřování, velice zajímavé výsledky, které nám Paní velvyslankyně Balfortová představí. Máte slovo. Thank you and... Um, Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát za to, že mohu vést s vámi výměnu názorů pro tuto záležitost, která je tak nesmírně významná, týkající se sestřelení letadla MH17. Eh, my všichni nizozemci víme, kde jsme byli a co jsme dělali v ten den 17. července. Já jsem byla ve Washingtonu na ambasádě a velice přesně si vzpomínám na to, co se stalo velice dobře vím, že tehdy tehdejší prezident USA navštívil naše velvyslanectví, aby nám vyslovil soustrast. A poté jsme vedli celou řadu rozhovorů eh, s americkými orgány právě týkající se MH17 a my jsme naprosto jasně prohlásili, že chceme zahájit velice rozsáhlé vyšetřování. Pro ty z vás, kteří nevědí, Eh, přesně oč se jednalo, eh, bylo to letadlo operované malajskými, provozované malajskými eh, aerolinkovi a bylo se střeleno 17. července což vedlo ke smrti 283 cestujících a 15 členů posádky a z nich bylo 196 nizozemců. A mm, australské ve spolupráci s Austrálií, Nizozemskem, USA a Ruskem byla vytvořena skupina, která zjistila, že toto letadlo bylo sestřeleno takzvaným systémem BUK v oblasti, kde Rusové kontrolovali separatisty byl vytvořen společný vyšetřovací tým, který se skládal z Nizozemska, Austrálie, Belgie, Malajzie a Ukrajiny. A vedlo to k závěru, že zbraje, zbraně, které byly použity, byly dovezeny na Ukrajinu z území Ruské federace a byly odvezeny zpět na území Ruska po sestřelení letadla MH17. Tato šetření byla zveřejněna 24. května. Společný vyšetřovací tým dospěl k závěru, že instalace Boku patří Ruské federaci a sice 53. Ehm, protiletecké brigádě. 25. května Austrálie a Nizozemské království eh, vycházely z domněnky, že Ruská federace eh, eh, díky sestřelení letadla 17. července porušila několik povinností vyplývající z mezinárodního práva a Austrálie a Nizozemsko dospěli k závěru, že toto porušení mezinárodního práva znamená mm, mezinárodní akt, za který musí nést Rusko odpovědnost. A proto jsme eh, Ruské federaci zaslali notu, kde jsme je volali k odpovědnosti. Ruskou federaci tedy. A řekli jsme, že tato odpovědnost musí vést k legálním důsledkům pro Ruskou federaci a žádali jsme Ruskou federaci, aby přejala plně svou odpovědnost za tyto své činy a poskytla Austrálii a nizozemskému království eh, příslušné záruky ne porušování mezinárodního práva a poskytnout Austrálii a nizozemskému království také reparace za porušení, eh, ke kterému došlo díky jejich aktu. Odděle, to byl tedy oddělený krok, který podnikli Austrálie a Nizozemsko, aby eh, odpovědnost eh, předali Ruské federace, aby volali tedy k odpovědnosti, zatímco společný vyšetřovací tým pokračoval ve své práci a je tady legální cesta, dodatečná legální cesta, která rovněž bude v Nizozemí realizována. To bude další krok. Ale jenom chci říci, že tady důležité bylo, že Nizozemská Austrálie povolali k odpovědnosti Ruskou federaci. To je tedy zkrát, v krátkosti to, co se stalo v květnu a jak jaké bylo rozhodnutí nizozemské vlády, eh, aby Putin převzal tedy odpovědnost za tuto protiprávní akci. A teď čekáme a díváme se na to, co tedy Ruská federace s tím udělá. My to monitorujeme, byly i debaty, rozpravy v parlamentu, ale toto je tedy legální krok, který jsme podnikli kdy jsme povolali stát Ruskou federaci k odpovědnosti. Jako další krok, kromě těch stále ještě běžících vyšetřování, která, jak doufáme, naleznou důkazy, tak, že budeme moci také předvést před spravedlnost konkrétní osoby. Mm, a samozřejmě jsem zde také proto, abych vám odpověděla na vaše otázky. Budete-li je mít. Děkuji vám mnohokrát, paní velvyslankyně. A teď eh, zahajuji mm, kolo otázek. Pan Gáler. Já si velice dobře vzpomínám, kdy jsem byl v tento den, kdy se to všechno stalo. Eh, bylo to čtvrtek odpoledne, já jsem byl doma a Procházel jsem internetové stránky a myslím si, že to bylo real novosti v Němčině, kde podali zprávu, že rebelové z povstalci se vstřelili mm, vojenské letadlo. A tato zpráva, a, že, bylo to jediné letadlo, které bylo sestřeleno. V jiných dnech byla sestřelena jiná letadla, ale já jsem to kontroloval i na anglických stránkách. A když potom se ukázalo, že to nebylo ukrajinské vojenské letadlo, ale MH17, tak okamžitě se to, se to zmizelo na anglické stránce novosti, ale na německé stránce to zapomněli vymazat. A já jsem tudíž neměl vůbec žádnou pochybnost o toho, na které straně je odpovědnost za tento čin a proto jsem rozhodně nebyl překvapen délkou, intenzivitou a detailním zaměřením se na tento celý postup. Jistě není pochyby o tom, kdo nese odpovědnost už jsem slyšel dokonce určitá jména vojávku, která deří dokonce mohli dát rozkaz. To je rozkaz, to je k dispozici na internetu. A, tak trochu se divím, no, proč v rámci evropské úrovně jste prostě se neobrátili na vaše partnery eh, evropské státky, aby odsoudili ruskou vládu za takové chování. Já se domnívám, že je to naprosto jasně zločin. Nebyl to tedy válečný zločin, ale <laughs> pouze ta skutečnost, že ruská vláda zcela zjevně je ta vedoucí síla, vedoucí k veškeré destabilizaci na východní Ukrajině a ani jedna jediná zbraň, ani jeden jediný ruský voják, nehledě na takové těžké zařízení, jako je Buk myslel, že by překročilo hranici bez souhlasu a autorizace a povolení ruské vlády je naprosto nemyslitelné. Takže otázka je, jaké další politické kroky hodláte uskutečnit. Nedostanete-li žádnou odpověď od ruské strany. Eh, aby třeba se to snažili jsme ze stolu, nebo bude tady něco, nechá se to vyšumět, aby se neohrozily nějaké hospodářské zájmy. Ehm, přece by bylo dobré mít formální postoj nás všech, kteří by to odsoudili, abych politicky podpořil jakoukoliv jasnou zprávu v jakémkoliv opatření, které hodláte provést, protože já si myslím, že musíme společně jednat s Evrop, v Evropě v 21. století, že to, co se stalo, to rozhodně není způsob, jak si vyřizovat účty se sousedskými státy. Děkuji, pan Frunzulika. Děkuji. Některé body již můj kolega zmínil. Já se chci zeptat paní velvyslankyně, jak dlouho budete čekat na odpověď z Ruské federace? A neobdržíte-li žádnou odpověď, Eh, hodláte uskutečnit jiné legální akce? Zároveň, co se děje s malajskými aerolinkami a s Malajzí? Oni nechtějí vědět, jak to bude pokračovat, nechtějí se zapojit, nechtějí být kompenzováni, eh, nechtějí, aby někdo se doznal, že tento strašlivý hnusný válečný zločin a proti, eh, byl prostě uskutečněn proti eh, civilnímu letadlu? Děkuji, paní Rebecca Harms. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já se chci já chci nejprve poděkovat Nizozemsku a dalším zemím, které se připojily do vyšetřovacího týmu Hmm, pro tato vyšetřování já jsem se dívala na tiskovou konferenci od prvního okamžiku až do úplného konce, kde jste prezentovali výsledky toho, če, co jste nazvali interim investigation, protože to bylo prozatímní vyšetřování, nebylo ještě ukončeno, jestli si dobře vzpomínám. A musím říci, že to bylo velice přesvědčivé bylo to prezentováno dokonce i takovým způsobem, eh, všichni, kteří to viděli, Nebo tak to je třeba, myslím si, že by to všichni měli vidět, tu tiskovou konferenci, než budeme diskutovat o legálních důsledcích, eh, protože být svědky toho, co se vyšetřovalo, co se prezentovalo na tiskové konferenci, pomůže k diskusi. A bez znalosti této tiskové konference bude obtížné, aby kolegové někteří v parlamentu diskutovali o mm, konsekvencích. Eh, jsem přesvědčena o tom, že na ruské straně je odpovědnosti, ale byla jsem o tom přesvědčena od prvního dne. Den po sestřelení jsem byla v Hakifu a byla jsem na radnici města Hakiv, kde se snažili orgány pro naléhavou pomoc a pro spolupráci při katastrofách pomoci Doněcku. A já sama jsem byla svědkem toho, jak od prvního okamžiku k druhému orgány v Doněcku přerušili veškerá spojení k ukrajinské straně. A my všichni jsme byli svědky na východní Ukrajině spožděním pro záchrané a vyšetřovací aktivity. Já jsem i hovořila s lidmi, eh, kteří dokonce s týdenním spožděním dorazili na místo a bylo to jedno z nejhnusnějších vyšetřování, které museli dělat vzhledem k tomu vedru v létě a strašlivým okolnostem po sestřelení a pro všechny ty lidi, kteří byli zapojeni aktivně do toho, co se stalo eh, v onom létě, vaše vyšetřování a vaše závěry jsou nesmírně důležité a já jsem stejně tak jako kolegové zvědavá na to, jaký bude váš další krok. Rozhodnete-li nebo rozhodli jste se, že ruský stát má odpovědnost za tento čin, ale tak e, o čem uvažujete? O diplomatických konsekvencích, o sankcích, o tom, že to dáte k soudu a jakým způsobem e, by se mohla Evropská unie, která je velice zapojena do strategie vůči Rusku, e, do toho vstoupit. Protože je skutečně podivné, je až bizarní, že tady běželo to vyšetřování, byla prezentova, byly prezentovány závěry, ale bez jakýchkoliv dalších postupů. Děkuji a já bych také ráda položila otázku. Já velice odsoucítím s nizozemským obyvatelstvem a s nizozemskou vládou, i s královskou rodinou. Všechno, co vedlo k této katastrofě a k tomuto zločinu, bylo v Polsku velice úzce, velice zblízka sledováno. Já si nemohu pomoci, ale musím v této souvislosti vždy myslet na ten další případ, a to byla katastrofa ve Smolensku. Chci se vás zeptat na vyšetřování jako takové, na rekonstrukci případu eventuální. Pakliže můžete, paní velvyslankyně, otevřeně hovořit o partnerech, Jakým způsobem jste spolupracovali s partnery, jak jste si rozdělovali práci, jak probíhala ta odborná vyšetřování i mm, v terénu a jak jste dospěli k tomu závěrečnému stanovisku, že tedy byl použit buk z určitého území, který byl potom vrácen zpět na území Ruské federace. Jednu připomínku bych ráda udělala. Po ilegálním anexu Krymu, kdy my všichni už jsme věděli, bylo nám jasné, že všichni známe postoj Ruska vůči západnímu světu. A v dubnu 2010 to bylo naprosto jiná situace, řekla bych. Jaksi jiné politické prostředí. Takřka vš- veškerý demokratický za mezinárodní svět chtěl vstoupit, jak bych to nazvala, do hlubšího dialogu s Ruskem. A my jsme k tomu přistupovali úplně jinak. Nám to bylo jasné od prvního okamžiku že to prostě nemůže fungovat. No, skutečně tento násilný čin Ruské federace, já osobně jsem si byla také naprosto jistá. Samozřejmě velmi záhy, bohužel. A vysmívali se mi ze začátku, posmívali dokonce, protože Ruská federace vedla obrovskou dezinformační kampaň, která se velice podobala tomu, co se stalo v červenci 2017. To bylo velice úspěšně šířeno. Hmm. A dokonce i ze strany nizozemského vládu pro vlády, protože my jsme měli vlastní zkušenosti ze Smolenska a v Nizozemsku probíhala stejná kampaň. 15 minut po tom, co se stalo ve Smolensku, už všude na světě existovala stanoviska o chybě polských vojenských pilotů, kteří měli vynikající výcvik. Ale přeji vám jen to nejlepší. Při vyjasňování tohoto případu máte slovo. Děkuji vám a děkuji za otázky. Začnu nejdříve odpovědí na otázku pana Galera, zejména pokud jde o politické kroky. My jako Nizozemsko jsme poslali dopis parlamentu eh, březnu, kdy jsme v něm formulovali, že zvážíme eh, možnou odpovědnost státu, protože to sestřelení, eh, my bychom, tam jsme řekli, že nás zajímá odpovědnost a spravedlnost. A všechno, co od té doby děláme, je v tomto duchu. Stále chceme pokračovat. Eh, je to otázka eh, rozhodnutí odpovědnosti státu a naše činnost bude pokračovat. Čili šetření, jak řekla paní Harms, eh, to nebylo závěrečné, závěrečný konec. My stále ještě hledáme důkazy, scháníme důkazy, abychom sehnali jednotlivce a abychom je volali k odpovědnosti. A pokud jde o veřejného žalobce, tak i ten eh, je zapojen do společného vyšetřovacího týmu. Co může EU udělat? EU už udělala hodně tím, že nás podpořila ve všech krocích, které jsme udělali eh, během vyšetřování. Pokaždé, když přišel nový závěr společného vyšetřovacího týmu nebo bezpečnostního výboru holandského, tak eh, jsme dostali tuto veřejnou podporu. My jsme požádali Evropskou unii a naše partnery, aby podpořili rozhodnutí nizozemské vlády. A v tomto smyslu jsme byli rádi za eh, rozhodnutí a prohlášení, které přišlo ve stejný den s tím, eh, že je tam deklarována podpora EU. Eh, je to rozhodnutí 2166, je to uznání faktů, které zjistil společný vyšetřovací tým Eh, zejména v jednotlivých krocích a v celkovém vyšetřování a eh, se žádostí, aby Ruská federace převzala svoji odpovědnost. A eh, to je vlastně naše žádost na evropské partnery, aby nás podpořili v tomto našem úsilí, aby Rusko uznalo svoji odpovědnost aby poskytlo požadované informace, požadované důkazy, které už po nich dlouho chceme. Takže v tomto smyslu budeme pokračovat a budeme rádi, když nás podpoříte, ale zatím neuděláme. To jsou kroky, které chceme udělat a budeme je činit nadále. Pan Fonsolika další právní akce. Tohle jsou právní akce, ve kterých teď pokračujeme. Soustředíme se na odpovědnost státu a společný vyšetřovací tým bude pokračovat ve své práci, aby získal dostatek důkazů, aby bylo možné volat k odpovědnosti jednotlivce. V tuto chvíli ty dva kroky, o kterých hovořím, je to, co teď děláme. Co případně bude následovat jako další krok. Později zatím nevíme. Ale my chceme udělat tento krok a skutečně se chceme pokusit přimět Rusko ke spolupráci a k tomu, aby uznalo svoji odpovědnost a proto žádáme o podporu, abychom mohli jít touto cestou. Pro nás je to důležité a pokračujeme v práci s našimi partnery, mimo jiné také s malajskou vládou. I s nimi konzultujeme. Společný, my jsme také ve a oni také ve společném investi- ve vyšetřovacím týmu. Odpověď pro paní Harms. Znám tu současnou situaci pro lidi na Ukrajině eh, bylo velmi obtížně spolupracovat se všemi. Ukrajinci velmi pomáhali v té velmi obtížné situaci, zejména jak jste popsala, kvůli tomu spoždění a nejistotě pro každého. Ano, je dobré, že lidé jako vy tam byli a viděli, co se děje, protože mám i kolegy na ministerstvu na zahraničních věcí, kteří se snažili pomoci. Bylo to velmi obtížné mít tolik lidí na Ukrajině. Pomohli i mezinárodní partneři. A paní Fotiga, my jsme od začátku viděli, že to vyšetřování probíhá profesionálně. Vím, určitě, že nizozemská vláda nebyla informovaná, kdo kde byl, ale nakonec nakonec to byl společný vyšetřovací tým a žalobci, kteří pracovali a stále ještě spolupracují. Eh, bylo to velmi obtížné a přesto eh, bylo možné získat eh, spoustu důkazů. A při prezentaci toho společného vyšetřovacího týmu bylo velmi zajímavé ty důkazy vědět, protože ty jasně ukazují, proč, eh, eh, proč nizozemská a australská vláda volá Ruskou federaci k odpovědnosti. Jsme přesvědčeni, že je nutné udělat, aby žalobci udělali svoji práci. Pan Galer, ještě jedna doplňující otázka. Zdroj vašich důkazů, které jste získali, pro nás, pro eh, jsou ty důkazy do určité míry známy, ale jak to ovlivnilo vaše zjištění a dejme tomu, eh, naši američtí přátelé mohli mít satelitní snímky toho, co se děje v této oblasti. Takže Ti by mohli mít snímky raket vypálených na letadlo. Získali jste tyto informace přímo od Američanů? A další otázka. Rusové si stěžovali, že e, nebyli v tom společném vyšetřovacím týmu. Proč asi? Jaké byly vaše argumenty, protiargumenty? Proč jste je nepřibrali do společného vyšetřovacího týmu? Paní Rebecca Harms ještě chtěla slovo. Spíše taková poznámka než otázka, takže pokud mohu říci, že mě se líbil způsob, jak jste předložili výsledky vyšetřování, a to z řady důvodů a jak je to tedy důležité pro řadu Ukrajinců i eh, rodiny obětí, tedy to byl pro ně významný den, ale co je pro mě záražející, že například v německých zprávách stále pořád na prvním kanále, tedy veřejnoprávním rozhlase, tak se nepoužilo slovo sestřelení. Má 17 Takže jako kdyby to bylo otevřené, co se tam stalo, i přes eh, mm, zveřejnění výsledků? Já myslím, že to je další důvod. Tedy my tady vidíme, neustále probíhá informační válka. A to je důvod, proč tedy pořád nadále pokračovat s tou prezentací výsledků. A nejenom v ten okamžik, kdy Eh, všichni, které to zajímalo, tak to sledovali, ale i teď, protože to je, eh, my žijeme ve světě zpráv, eh, svět, který je otevřený všemu, takže třeba, by to bylo vyvážené. Protože tady teď jde ne o to nalézat nějakou rovnováhu, ale přece prezentovat fakta. Jde o fakta. Ano. Ano, především, jak jste řekla, prezentace faktů. To byl důvod, proč jsme tak opatrní při prezentaci faktů. A proč pořád zdůrazňujeme nestranost společných vyšetřovacích týmů když prezentujeme fakta. A proč Rusko? No, ten společný vyšetřovací tým se skládal ze zemí, které byly postiženy tím e, sestřelením letadla. A mm, takže e, eh, e, Malajzie tam měla své mrtvé, ano. Takže té se to týkalo Ukrajiny také, ale... Mm, my jsme žádali Ruské, Ruskou federaci, aby spolupracovala s vyšetřovacím týmem. My jsme pořád po nich chtěli informace, my jsme zvali Rusko ke spolupráci několikrát. A e, poněvadž my třeba také jsme mm, spolu, stejně tak jsme spolupracovali s USA třeba, ale mm, my o nich jsme dostávali informace, ale byli jsme opatrní, protože ti, kteří se mm, přidali k vyšetřovacímu týmu, tak mm, pracovali jaksi separátně, samostatně, mm, nezávisle na, vláda, na vládě. A zde nizozemská vláda se obrátila oficiálně na Ruskou federaci, aby spolupracovala. Ruská federace dostala ještě další žádosti o spolupráci. I jsme spolupracovali také třeba i s americkými úřady. A my. my jsme si prověřovali veškeré informace, my jsme eh, všechno to prošlo eh, sítem, všechny ty informace, mm, mm, prostě nepracovali jsme jen tak s nějakými útržkovými tými informacemi, proto tak, tak trvalo. Ono se těžko vysvětlovalo, když jak správně jste řekli, zde probíhala informační válka. Informační válka nevždycky se opírá o fakta. A proto jsme chtěli všechno do hloubky nejprve prostudovat a proto veškeré informace, které jsme poskytli, nebo které ten tým poskytl prokurátorovi, tak všechno bylo ověřeno několikrát. Ano, já bych se chtěla zeptat, jak důležité eh, te, tedy byly, byly, bylo například laboratorní testy eh, trosek letadla. Já osobně nevím, ale eh, takže oni rekonstruovali v podstatě celé letadlo tam, kde to šlo a takže to byla důležitá součást a také jsme spolupracovali s různými partnery, různými zeměmi, a bychom získali eh, ty nejlepší eh, výsledky testů, protože třeba některé laboratoře jiných zemí měly lepší zkušenosti s něčím, takže takto jsme postupovali. Děkuji, kolegové. Ještě někdo chce slovo? Já bych chtěla tedy poděkovat její excelenci za velice zajímavou a otevřenou diskusi a tuto výměnu názorů. Já vím, že to byl velice traumatizující případ a pořád asi je pro celou nizozemskou společnost a samozřejmě od samého počátku jsme vás podporovali a stáli vám po boku. Děkuji, děkuji za tuto příležitost. Okay, colleagues, uh... Kolegové, tím jsme uzavřeli pokud někdo něco nemá do různého, tak jenom připomenu, že příští schůze se koná 6. září a 6 hodin dnes večer rozšířené byro. Čekají nás důležitá rozhodnutí. Chci poděkovat sekretariátu, všem a samozřejmě i našim tlumočníkům děkuji za velice za jejich velice vynikající a významnou práci. Děkuji.